Uh, thank, good morning. Thank you for taking your seats. Ráno zaujměte prosím svá místa. Je mi potěšením uvítat mezi námi pana komisaře Katajnena, který se účastní strukturovaného dialogu. Děkujeme, pane komisaře, že jste přišel do našeho výboru. Vždy jsme velice rádi, když navštívíte náš výbor, s nímž udržujete dobré styky. A dnes nás čeká mnoho témat, o kterých si velice rádi vyslechneme informace. Takže už bez dalšího otálení vám dávám slovo, abyste mohl zahájit svoji prezentaci. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, ještě jednou vám děkuji za to, že jste mě přizvali na dnešní výměnu názoru v rámci strukturovaného dialogu ve, své, ve svých úvodních slovech se zaměřím zvlášť na věci, které souvisí s oběhovým hospodářstvím, protože se teď buď koncem tohoto roku nebo začátkem příštího roku eh, začne tedy, nebo bude zveřejněn nový balíček, který se týká oběhového hospodářství. Oběhové hospodářství to je vlastně takovým velkým milníkem pro Evropskou unii v tom, abychom eh, dosáhli eh, nízkouhlíkové ekonomiky a také víme, že to vlastně bude takový velký megatrend nebo jeden z velkých megatrendů celkové světové ekonomiky společně s digitalizací nebo robotizací. Provádění tohoto balíčku už je na dobré cestě, máme zde už téměř všechny iniciativy, které jsou schválené a ještě se připravují ty klíčové iniciativy, které by měly být schváleny v následujících měsících. V, v, eh, zejména tam bude uh, strategie o, plasty, o plastech, o plastických materiálech, o také nové mm, míry, které se týkají, nové hodnoty, které se týkají reziduí. Teď se budeme hovořit o Eh, jedno, o oběhovém hospodářství v jednotlivých členských státech. Za druhé, jestli také um, snaha o, o eh, strategii, které se týkají použité vody, odpadních vody a vody zemědělství, za třetí chemické odpady a legislativa, která se týká odpadů. Chceme také podporovat recyklaci nejen v Evropské unii, ale v celém světě. Komice by chtěla podporovat lepší principy a chtěla by také získat i názory zúčastněných stran. Proběhlo mnoho konzultací, které již byly zahájeny. Také jsou zde různé platformy, které mají podporovat dialog eh, s zúčastněnými stranami. Chtěli bychom také podpořit financování programů, které mají zabránit odpadech eh, v z potravin, potravinových odpadů a plitvání potravinami. Máme zde také speciální fokusovou skupinu, která chce získávat i informace od eh, obchodních eh, mm, subjektů a také od občanské společnosti. A teď bych nejprve chtěla hovořit o strategii pro plasty. Komise by chtěla eh, prezentovat ambiciozní strategii na konci tohoto roku, která se týká plastů. Komise není vyhodnocuje různou celou širokou paletu různých možných opatření, ekonomické nástroje, které mají podpořit také tato opatření a mají tam být také i dobrovolné eh, opatření. Je to něco, co je velice důležitého. Pro evropskou ekonomiku plasty se využívají jak v domácnostech, tak i ve složitých průmyslových aplikacích. A pokud e, je zapojíme do oběhového hospodářství, může to také podpořit i konkurenceschopnost, inovace a hospodářskou soutěž. Způsob, jakým jsou dnes vyráběny plasty, jak se, jakým se s nimi zachází a jak jsou likvidovány, není konsistentní se zásadami oběhového hospodářství. Recyklace plastů může přinést dobré přínosy pro ekonomiku, nicméně většina plastů končí buď na skládkách, nebo jsou spalovány ve spalovnách ve velkém objemu a také často končí jako odpad v moři což eh, má velké dopady na životní prostředí a zároveň to má negativní dopad i na ekonomiku. Musíme toto téma brát velice vážně. Ta eh, nová strategie má posílit eh, inovace a investice do eh, recyklovacího mm, řetězce a má také zabránit to, aby plasty končily jako odpady. Také zároveň proběhne i revize stávající legislativy o odpadech Evropské unii. Tato strategie zároveň pomůže Eh, posílit snahy o nízkouhlíkovou ekonomiku a také bude hmatatelným pokrokem při, eh, držení, při, dodrž, při dosahování cílů udržitelného rozvoje. Co se týče hospodáření s plasty, musíme, eh, musíme si také, pardon, musíme, <clears throat> náš úspěch bude také záleží na tom, jak to bude ve třetích zemích eh, s těmito eh, principy oběhového hospodářství, protože Evropská unie nemůže o tyto cíle usilovat sama v izolaci. Další věcí je využívání vody, to je vlastně jednou z priorit akčního plánu pro oběhové hospodářství. Je důležité, aby se více využívaly tzv. druhotné suroviny, druhotné materiály. Komise plánuje celou řadu různých akcí, jak eh, znovu využívat čištěné odpadní vody. Eh, je důležité také vyrovnat se s nedostatkem sucha v souvislosti s klimatickou změnou a s obdobími sucha. Eh, také se komise zvažuje, chystá zvažovat eh, legislativu, která se týká zavlažování v zemědělství. Budeme se snažit využívat tu vodu tam, kde, kdekoliv to bude efektivně účinné. Komise dále také plánuje revizi směrnice o pitné vodě poté, co proběhne vyhodnocení této směrnice. Budeme posilovat udržitelné hospodaření s pitnou vodou, má to být udržitelné a má to být také i e, energeticky hospodárné. Velice v Evropě dochází také k tomu, že dochází ke ztrátám vody e, během těch různých vodovodních nebo v těch různých vodovodních potrubích. E, je to až 23 na základě nejnovějších vědeckých poznatků ze Světové zdravotnické organizace se ukazuje, že e, pitná voda je, e, nebo pokud tedy budou lidé důvěřovat, že jejich pitná voda je kvalitní, tak to může také snížit poptávku po balené vodě, tím pádem i těch, těch plastech. A komise, komise na konci tohoto roku připravuje aktiv, e, iniciativu v tomto v této oblasti. Za druhé, financování. Za prvé, chceme inovovat, chceme inovace, a e, oběhové hospodářství si zřejmě bude žádat nové inovativní finanční nástroje. Vedle těch stávajících finančních nástrojů zde máme také Evropský, jako, jako Evropský fond pro strategické investice a další. Komise rovněž došla k závěru, že je zapotřebí nová platforma, která se zaměří právě na oběhové hospodářství. Společně s EIB, s Evropskou investiční bankou, e, jsme začali, e, jsme zahájili v, roce, v lednu 2017 e, um, fungování speciální platformy, která má právě povzbudit eh, přechod k oběhovému hospodářství tím, že se podpoří a usnadní všechny projekty které, a produkty, které vedou k oběhovému hospodářství. 2. Eh, října bude zahájena ta první fáze tohoto projektu. 16. září ehm, se také eh, hovořilo o novém systému eh, Unie kapitálových trhů, což také může přispět eh, ke snížení těchto, nebo k těmto cílům. A také mm, to bude důležité i pro financování projektů v akčním plánu, pro obě, v tom balíčku pro oběhové hospodářství. Chceme reorientovat celý systém, aby se pospořila udržitelnost. Mm, ta první zpráva skupiny na vysoké úrovni pro udržitelné financování na nás učinila velký dojem a čekáme také na doporučení, na konečná doporučení této skupiny, která mají přijít na konci tohoto roku. Nyní tedy ta nová a zlepšená legislativa bude páteří celého eh, přechodu Evropy k oběhovému hospodářství a měla by také přinést eh, růst, nová pracovní místa, udržitelnost. Bude to situace, na které vydělají všichni, všechny strany, jak my, jak ekonomika, tak životní prostředí. Mají, te, mají zde být silné pobídky, která by měly přinést rychlé změny eh, tam, kde má dojít k rychlému přechodu do oběhového hospodářství. <clears throat> Ta jednání byla mm, obtížná, Nicméně je tam také mnoho věcí, nebo většina věcí, kde Evropská, Evropský parlament a Rada jsou zajedno a z toho musíme vycházet. Komise chce eh, zjednodušovat tento proces a chce, aby do konce tohoto roku eh, došlo k dohodě mezi evropskými orgány. Vážené poslankyně, vážení poslanci, Včera eh, jste zde měli velice komplexní diskusy o takzvaných endokrinních disruptorech. Já tedy už k tomu nemám mnoho, co bych k tomu dodal, ale před, protože to je aktuální téma, tak bych k tomu chtěl také něco říci. Teď tedy se zamýšlíme nad tím, jak dále postupovat po té, co Evropský parlament eh, vydal námitku k tomu, že se komise tedy eh, snažila vydat novou legislativu, která měla stanovovat hodnoty pro endokrinní disruptory. Evropský parlament nám vyslal silný signál tím, že vydal toto, eh, toto silné ne. Byla to legislativa, kterou předložila komise my bychom rádi našli nějakou, nějaký způsob, eh, jak se pohnout vpřed, protože už teď je to všechno dost opožděné a pokud nedojde k žádné dohodě, tak je to špatné. Nepřinese to žádné přínosy ani pro eh, lidské zdraví, ani pro životní prostředí, protože budou platit ta kritéria, která vlastně platila do posud. A já si myslím, že, tomu, že toho všichni litují a všechny zúčastněné strany si to uvědomují. Návrh komise vycházel z rozumných uh, návrhů a většina členských států ho jasně podpořila. Já tedy doufám, že stále ještě e, jsme blízko nějakého dohodnutí a snad tedy najdeme nějaký výsledek, který bude, e, které budou akceptovány jak členské státy, tak Evropský parlament. Chtěl bych při této příležitosti vás vyzvat ke spolupráci a ještě bych vám chtěl všem připomenout, že schválení těch kritérií by se Evropská unie stala vlastně prvním ehm, orgánem, který bude mít právně závazné ehm, hodnoty a právně závazná kritéria, která se budou týkat právě endokrinních disruptorů a bude je uplatňovat. Takže by Evropská unie pak mohla být příkladem pro ostatní země světa a neměli bychom tuto příležitost eh, ztratit. A takže také jste hovořili o mm, hodnotách pro endokrinní disruptory v biocidech. Myslím si, že komise vám už poskytla veškerá vysvětlení a také doufá, že najdeme nějakou cestu vpřed, aby nakonec ta legislativa mohla být schválena. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, rád zodpovím vaše všechny případné dotazy. Děkuji. Děkuji, pane komisaři to bylo opravdu komplexní eh, slovo na úvod. Uh, a vše, co jste zmínil, je eh, pro nás eh, velmi důležité a nyní čekáme na další strategie a legislativní návrhy, které by se zabývaly plasty, financováním udržitelných projektů a tak dále. A samozřejmě začneme Eh, řečníky za politické, začnou řečníci za politické skupiny. Prvním za EPP je paní Grostet. Eh, pane místopředsedo, děkujeme za to, že jste přišel mezi nás, abyste s námi uh, diskutoval. Jediná věc, které lituji, je, že je nás příliš málo. Uh, Eh, ale vězte, že velice oceňujeme, že pravidelně přicházíte do našeho výboru a vysvětlujete eh, strategie, které komise zavádí. Hovořil jste eh, o eh, strategii eh, pro zelenou ekonomiku a já jsem velice potěšena, že se tady plánují nová opatření, také pokud jde o oběhové hospodářství. Vy jste hovořil o podrobnostech, včetně tedy té strategie o umělých hmotách, o plastech. To také velmi vítám a doufám, že budeme mít stále více podrobností k této věci. Děkuji také, že jste zmínil otázku endokrinních disruptorů. Ale je tady jedna věc, které lituji a to, že zdraví jaksi zcela chybí v této strategii. Mm, mezi všemi těmi odvětvovými specifickými opatřeními se žádné skutečně nedotýká průmyslu v oblasti zdraví. A přitom je to naprosto inovativní odvětví, které má velkou přidanou hodnotu, eh, kde je to velmi ovlivněno také digitálním prostředím. A my tady musíme být lídrem v zájmu našeho hospodářství, ale i v zájmu zdraví a pacientů. Takže jaké jsou důvody toho, že je to opomenuto? Jak komise může tuto věc napravit? A, a potom strategický program pro posílení konkurenceschopnosti průmyslu v oblasti farmaceutických produktů. To bylo zmíněno ve sdělení komise v roce 2012 a toto sdělení neslo název eh, Evropský průmysl, který bude silnější a více založený na růst eh, a na růstu eh, a obnově. A co se tedy s tím děje? Eh, v mé zemi v pondělí byly eh, předloženy čtyři návrhy, které získaly zelenou komise, eh, kde se bude financovat 100 miliony euro určitý projekt v oblasti životního prostředí a energií. A mě by zajímalo, aby, kdybyste více pohovořil o těchto projektech, projektech, které jsou podporovány, které ne, jak se zaměříte na některé specifičtější projekty a zajímalo by mě, jaká část účast těchto návrhů v oblasti eh, životního prostředí a energie. Eh, jak, jak vypadá ta část to financování v rámci celého eh, rozpočtu u komise v souvislosti s Junckerovým plánem? Děkuji. A dalším řečníkem za sociální demokraty je paní Dali. Děkuji. Paní předsedkyně, Ráda bych pohovořila o dvou hlavních eh, tématech, která jsou propojená, které jste sám zmínil. Jednak mě zajímá balíček eh, o pastech, balíček eh, oběhového hospodářství zaměřený na plasty. Zmínil jste mezinárodní aspekt a já se domnívám, že je to velice důležité, protože toto není otázka, kterou by měla řešit Evropská unie osamocena. Všichni by měli spolupracovat. Ovšem, zajímalo by mě, jaké jsou plány eh, Evropské komise eh, v tomto směru. Ehm, budete překračovat pouze hranice Evropské unie a zaměříte se na eh, celosvětový aspekt v té strategii některé věci nebyly zmíněny a, a zmínilo se Eh, recyklování, že je potřeba tady usilovně eh, recyklovat a no, mm, opakovaně používat eh, plasty. Mohl, možná, mohl byste to ještě více rozvést? No, vy jste také samozřejmě zodpovědný za mm, růst a a Tento rok v Bruselu jste mm, již dříve zmínil, že Brusel je v čele e, výzkumu a inovací, že to potřebujeme, že to podporujete, protože e, my tady e, chceme mm, být na předním místě, pokud to o energie a chceme mít splněné cíle udržitelného rozvoje a COP21, ale zdá se, že pokud je o vědu a výzkum, tak Evropská unie se jaksi dostává do pozadí. Vnímáte, že členské státy investují natolik, aby byly skutečně v čele, pokud jde o vědu a výzkum? A zajímalo by mě, zda byla eh, zřízena ona eh, platforma, která má překlenout nedostatek v investicích a přilákat nové inovativní investice. Děkuji. Nyní paní Višněvská. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Vy jste tady hovořil o plánech, o ambicích a já bych chtěla eh, vás upozornit na následující věc. Naše plány musíme přizpůsobit reálným potřebám pro jejich uskutečňování. Musíme si uvědomit, že hovoříme o zcela konkrétních otázkách, a teď bych chtěla také hovořit o tom, že, jak víte, budeme na příštím plenární zasedání hlasovat o směrnici o krmivech. A to eh, se jedná o schválení eh, návrhu komise. Co se týče kadmia, tady jsme hlasovali pro eh, velkou většinou a nevíme, jaký bude výsledek hlasování na plenárním zasedání tedy. Potom tady jsou země, které by chtěly snížit obsah kadmia, samozřejmě, jsou také země, které nemají svou vlastní výrobu, produkci, a nebo mají takový typ krmiv, která jsou neomezená. Promiňte, takový, vidět, že omlouvám se, nejsou to krmiva, ale hnojiva. Máme tady tedy různou situaci v jednotlivých členských zemích a je třeba zohlednit otázku zdraví. Protože pravdou je, že tady neexistují ještě žádné reálné závěry týkající se ovlivňování zdraví kadmiem. A chtěla jsem se vás zeptat na následující věc. Domníváte se, že dojde k takovému všeobecnému přístupu do konce tohoto roku týkající se kadmia? Co udělá komise pro to, aby usnadnila tuto dohodu na radě? Kdyby vy jste měl navrhovat tento typ legislativy dnes, byl byste pro snížení limitu kadmia? Tak bychom e, prostě podpořili určité země, jako třeba vaší zemi to potom by umožnilo realizovat velice ctižádostivý projekt a jedná se také o volný oběh hnojiv. Prosím, a uh, dodržujte dvě minuty. Um, uvidíte to na obrazovce, pokud překročíte svůj čas. Dalším řečníkem je pan Kerprandy. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji i vám, pane komisaři za eh, ten přehled, který jste poskytl o tom, co můžeme od komise v následujících měsících očekávat. Rád bych se zaměřil na dvě věci. Jednak strategie v oblasti plastů. Velmi čekáme eh, na návrh komise. A má otázka je velmi konkrétní. Eh, pokud jsem dobře informován, tak jak se zdá, je tady jakýsi interní boj v komisi o tom, co dělat s mikroplasty jak k tomu přistupovat. A to je velice eh, důležité téma. Eh, vnímáme tady stále eh, větší úsilí v tomto směru, protože mikroplasty se objevují všude a členské státy, mnohé členské státy tady mají obavy. Mě by zajímalo, zda tedy chcete bojovat za přijetí velmi silné politiky, pokud jde o mikroplasty, například používání mikroplastů v kosmetice. To by bylo mm, velmi vhodné, kdybychom tento závažný problém ošetřili a Eh, teď je na vás, eh, jak jsem porozuměl, zda to začlenit nebo ne. Eh, potom druhá otázka, to je něco, co jste nezmínil, ale náleží to také do vašeho portfolia. Je to biodiverzita před dvěmi a půl lety. Ehm, tady ehm, agentura pro životní prostředí zveřejnila zprávu o životním prostředím a tam všechny ty signály jsou červené. Opravdu nemáme dobré výsledky, pokud jde o snahu dosáhnout cílu biodiverzity strategie o biodiverzitě do roku 2021. Samozřejmě velmi moudře bylo rozhodnuto, že nebude otevírána směrnice o ptácích a habitatech. Viděli jsme akční plán pro eh, přírodu, to velmi vítám ale eh, myslím si, že eh, cíle biodiverzity nenaplníme pouze těmito nástroji. Viděl jsem mnoho různých výzkumných eh, podkladů, kde bylo řečeno, že mnohé lze udělat například v zemědělství, abych to tady vyjádřil pozitivně, ale pan kolega Hogan, váš kolega Hogan řekl, počkejme na příští zemědělskou politiku, protože současná zemědělská politika to zkrátka nezmění natolik, aby se vylepšily tedy dopady na přírodu. Mám tedy velmi jednoznačnou otázku. Můžeme mm, již brzy očekávat buď nějaké prohlášení od komise, kde mm, by zaznělo něco, jako je nám to velice líto, alebo udělali jsme vše, co bylo v našich silách, ale bohužel cíle nesplníme. A nebo můžeme očekávat e, nějakou novou dynamiku, nějaký nový podnět komise, nějaké nové zaměření, e, kdy se pokusí e, splnit Eh, cíle biodiverzity 2020, protože jinak to bude stejně jako minule. Eh, budeme mít stejný závěr, bohužel nedokážeme to, to znamená, zaměříme se na to příště, za dalších deset let, takže eh, mě by zajímalo, co od vás můžeme v tom směru očekávat. Děkuji a slovo má pan Ek. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane místo předsedo, Eh, změna klimatu způsobená člověkem je největším eh, problémem, kterému člověk celý. Eh, povede to k ekonomickým a ekologickým ztrátám, které si dnes nedokážeme představit a dojde k obrovskému počtu lidských obětí a navíc dochází také ke kontaminaci vod, chemikáliemi, pesticidy, potom dochází k ničení oceánů, ztráta biodiverzity, eh, potom oxid uhličitý a to v důsledku ničení pralesů. A my jsme tady eh, měli tedy eh, den vyčerpání zdrojů pro rok 2017 a tento rok byl velmi brzy a e, opravdu se ničí lesy a zdroje. Je to jako kdybychom měli k dispozici několik e, světů a to vše se e, mnohonásobilo od poloviny minulého století. Takže úsilí o neustálý ekonomický růst přináší více problémů než udržitelných řešení pro člověka a planetu. Víme, že Dennis Boulder jednoho dne řekl, ten, kdo tady usiluje o exponenciální růst a myslí si, že bychom mohli takto neustále pokračovat. Je buď plázen, anebo ekonom. Eh, dogma neustálého růstu povede nevyhnutelně k vyčerpání přírodních zdrojů, k ekonomické nestabilitě, k válkám a k velké migraci. A i oběhové hospodářství a hospodaření s plasty nevyřeší problém vyčerpatelnosti zdrojů. My potřebujeme pauzu, více času do dne, kdy budou zdroje definitivně vyčerpány. Pane místo předsedo, pokud by nebylo, nebo mělo by být přece cílem každé politiky, aby byly splněny potřeby dnešní generace, aniž by se ovšem ohrozily budoucí generace a jejich potřeby. Nemůžeme uspokojovat naše potřeby na jejich úkor. Jak tedy vnímáte myšlenku, že dnešní hospodářský eh, model by měl být radikálně změněn a měli bychom závažně uvažovat o snížení spotřeby? tedy kontrolovaný negativní hospodářský růst se spravedlivým rozdělením zdrojů, tak abychom zajistili eh, zdroje i pro budoucí generace a ekologické podmínky na Zemi by byly díky tomu eh, udržitelně vylepšovány. Těším se na vaši upřímnou odpověď. Děkuji mnohokrát a ten pan, teď pan Skrček. Skrlek. Děkuji paní eh, předsedkyni, děkuji vám, vážený pane komisaři, že jste přišel mezi nás a dal jste nám příležitost diskutovat o tak významném tému týkající se oběhového hospodářství v EU eh, eh, tím, že chceme pokročit k oběhovému hospodářství, Eh, čelíme mnoha a mnoha výzvám. Máme tady velké obavy týkající se rozdílu v jednotlivých členských státech a také budeme bojovat s dostatkem zdrojů a jejich pokrytím. V současné době vidíme tady nedostatek motivace ze strany členských států. V současné době v EU pouze 6 investic do hospodaření s odpadem e, e, je podporováno ze strukturálních fondů a mnohé členské státy právě čelí velkým problémům v tomto systému. Co chcete změnit v tomto ohledu? To je moje první otázka. A jako dodatek bych rád řekl, že se musíme uvědomat, co musíme dělat se sekundárními surovinami, eh, pakliže chceme mm, eh, zabezpečit plnění akčního plánu nemáme dostatek kapacity, abychom nakládali, využívali tento materiál v Evropě, čili je, je třeba povzbudit investice a proto evropské investiční peníze musí směřovat do tohoto směru. Co se týče vývozu do třetích zemí, eh, tady se s tím nakládá velice nezdravě a to škodí eh, eh, životnímu prostředí. Co chce komise dělat pro to, aby lépe čelila těmto výzvám, tedy vývozu druhotných surovin? A vy jste oznámil, že koncem roku předložíte mm, návrh na pro třetí generaci. Máme tady sektory, které bojují o, energi- o výrobu energii a tak dále. Můžeme očekávat nějakou akci od komise, abychom zabezpečovali lepší říže- řízení. Eh, abychom lépe zařídili eh, kvalifikovanější sběr odpadu. Nějak. Uh, Uh, uh, uh, Že nejprve požádáme pana komisaře, aby zareagoval. Děkuji mnohokrát. Eh, začnu odpovědí na otázky paní Grostet. Nejprve, co se týče zdraví, záležitosti s ním související. Komise eh, učinila řadu aktivit, obracela se na členské státy a celá řada těchto aktivit jsou pokračováním eh, již eh, stávajících akcí. Máme tady také tři nové iniciativy nebo tři příklady, které přicházejí. To první je digitalizace, zdraví a péče. Připravujeme sdělení které bude velkým krokem pro podporu členských států, aby větší mírou využívali digitální řešení v oblasti zdraví při zabezpečování také elektronické infrastruktury dat, což by usnadnilo občanům přístup k péči. Očekáváme tedy, že to bude mít dopad na oblast zdraví, průmyslu zdraví ale také to umožní lepší přístup občanů ke zdravotním službám a sníží to rovněž náklady řízení zdravotních systémů. Také pracujeme na iniciativě posílit hodnocení technologií v oblasti zdraví, abychom mohli hodnotit přidanou hodnotu týkající se nových produktů a zdravotních zařízení, která byla uvedena na trh. Další iniciativa eh, se týká eh, toho, eh, co představil v rámci akčního plánu předseda komise Juncker týkající se očkování. Zvýšené očkování pro ochranu před propuknutím epidemických epidemí tedy v Evropě. A to jsou tyto tři nejnovější příklady, které plánujeme. Za druhé jste se zmínila o životním prostředí a souvislosti s investicemi. EFSI už teď financovalo celou řadu ekologicky relevantních průmyslových projektů, zejména co se týká efekty energetické efektivity a čištění vod, například oběhové hospodářství v biosektoru, aby se změnil způsob, jakým operují také podniky a jak nakládají s energií, kterou potřebují, ale aby využívali také ty druhotné postranní produkty, které tam vznikají a které mohou být využity. Toto tedy financovalo EFSI. Budeme mít také naprosto jasný cíl pro COP20, investice vyplývající z COP21. E, protože investice tohoto druhu by měly činit 40 celkového objemu investic. Není tady tedy nějaká horní mez, ale je to cíl, na který se chceme zaměřit a který chceme dosáhnout. Zdá se, že to je dobrý finanční nástroj pro oběhové hospodářství související také s ochranou životního prostředí, zejména když už to teď velice dobře funguje v oblasti efekt, projektů eh, ener, efektiv, energetické efektivity. Eh, paní Darling se ptala na plasty a strategii v oblasti plasty, plastu a pan Gebrandy se ptal na mikroplasty a já vemu tyto, vezmu tyto dvě otázky na jednou. Podařili se vám, ří, podařili se vám dosáhnout dobře fungující strategie Evropě, jistě by to mělo dopad na celou globální scénu. Když se na, vám podaří nalézt cestu, jak snížit celkovou spotřebu plastiku a regulaci Eh, plastu biorozkladatelného. A za třetí, když se nám podaří vytvořit evropský jednotný trh pro sekundární plasty, to by vlastně se týkalo také aktérů z třetích zemí, které se tady chtějí zapojit. A to by mělo samozřejmě také globální dopad. My chceme povzbuzovat aktéry a podniky ve třetích zemích, aby se vybrali stejnou cestou a um, jednali a nakládali s těmito zážitostmi tak jako my. Máme tady například země, s kterými máme rozvojovou pomoc a s kterým dáváme rozvojovou pomoc a s nimiž máme spolupráci a snažíme se jim zprostředkovávat také naše osvědčené postupy. To je také naše úloha. Ale nefunguje to tak všude. Záležitost mikroplastu. Jistě, to bude součástí naší strategie Jak jste zmínil, ryby eh, mají, jsou plné plastů, eh, které požívají a to je jenom jeden příklad. A další živočichové také trpí. Takže záležitosti mikroplastů zcela jistě budou součástí toho balíčku. Paní Dalu se také ptala na inovace a zda, nepostra, zda nepokulháváme za našimi mm, konkurenty. Pravdou je, že členské státy neinvestují tolik, jak bychom si všichni představovali a jak bychom doufali. Ale zároveň jsou členské státy, které se soustředí více na inovace a náš horizont 2020 skýtá proto dobré příležitosti. Teď jsem vlastně nastínil dvě cesty, jak se dívat na inovace v Evropské unii. Prvně jako součást evropského semestru a procesu s ním souvisejících cím bych se rád soustředil na humánní kapitál, který by se soustředil na jednotlivá doporučení. Chceme povzbuzovat členské státy, aby investovali více do investování finan, do fi, do, nejenom do výzkumu, ale také do vzdělávání, do zlepšování kvality učitelů ve výuce. A to jsou věci, které, ke kterým pozbuzujeme členské státy a chceme je pozbuzovat k tomu, aby dělali více. Druhý, druhá cesta inovací je, že jsme nuceni reformovat víceletý finanční rámec. Musíme se soustředit na oblasti, kde přidaná hodnota Evropské unie nej, je největší a zcela zjevně inovace a výzkum, stejně tak jako záležitosti související s ochranou a bezpečností, jsou e, těmi oblastmi, které vytvářejí přidanou hodnotu Evropské unie a proto je třeba soustředit se na investice pro, rozpo, pro teda pardon, z rozpočtu na inovace a výzkum A teď další otázka eh, týkající se kadmia. Eh, já vím, že členské státy eh, to budou velice obtížně akceptovat, protože za prvé snížení hladiny kadmia je lepší pro zdraví občanů, za druhé je to objektivní cesta, jak změnit trh s hnojivy. Domnívám se, jsem přesvědčen o tom, že podaří se nám vytvořit takovou regulaci, která umožní eh, lepší výrobu hnojiv založenou na eh, biotechnologiích, eh, tak bychom nebyli tolik závislí na dováženém fosforu, který a vytvořili bychom nový trh. Eh, jistě některé státy mají s tím potíže i z politických důvodů, ale i když vezmu na vědomí všechny geopolitické obavy, přesto se domnívám, že cílem musí být dosáhnout jednotný trh pro eh, na biologických technologiích založené hospodářství s hnojivy a obchod s hnojivy a členské státy eh, by měly být povzbuzeny k tomu, aby se zde nacházelo řešení a komise vypracuje příslušné návrhy. Pan Gebrandy se ptal na akční plán kde máme 15 doporučení. Většina těchto akcí byla již nastartována v tomto roce a komise eh, podá zprávu o tom, jak probíhají na konci našeho mandátu. Také bychom rádi zdůraznili nezbytnost urychlit pokrok směrem k cílům Evropské unie 2020, abychom posílili biodiverzitu. Chceme hodnotit biodiverzifikační strategii eh, v polovině roku 2020 a také bychom rádi definovali politiku ochrany biodiverzity komise po roce 2020. Máme tady 2000 oblastí, které již chráněných oblastí v rámci této biodiversifikační, místo této ochrany biodiverzity. Pak tady zazněla zásadní otázka, zda tedy hospodářský růst má smysl a navrhl alternativní model. A to je samozřejmě nesmírně ideologická, zásadní záležitost. Ale pro mě je obtížné pochopit, jakým způsobem by negativní růst lépe posloužil sociál, splnění sociálních a ekologických cílů. E, poslední příklady negativního růstu nebo centralizovaného způsobu e, pro sdílení máme z Kuby, Venezuely, Severní Koreji a to nejsou zrovna povzbudivé modely. Já se domnívám, že náš růst může být založen na lepší kvalitě a tady potřebujeme oběhové hospodářství a trvale udržitelný růst. Já se domnívám a věřím, že když hovoříme o oběhovém hospodářství, tak záleží na obou slovech oběh a hospodářství, ekonomika. A kdybychom podkopali jedno z nich, neměli, nemohli bychom splnit naše cíle, protože Eh, no, jenom obě spojen, tato slova ve spojení mohou přinést užitek a lepší kvalitu. A na závěr tady byla otázka týkající se hospodaření s odpadem a financování. Řízení, hospodaření s odpadem tady se chci zmínit o dvou věcech. První věc je legislativa v oblasti hospodaření s odpadem. Kdyby tady byla legislativa stanovící závazné cíle, tak by to byl jistě význam, byla významná pobídka pro vytváření hos, lepšího hospodaření s odpady. A já si myslím, že tento legislativní akt by měl veliký dopad na členské státy, aby popřemýšleli o tom, jak lépe řídit tyto proudy hospodaření s odpadem. Peníze tady nejsou hlavním problémem. Když chceme dělat změny, umožní to jistě i soukromému sektoru hledat nová řešení v těchto oblastech. Ale dokud je tady nezbytnost veřejného financování, tak už teď máme 5,5 miliard eur v našich strukturálních fondech pro zlepšení řízení hospodaření s odpadem v našich členských státech. 5,1 miliard. A to je jenom jeden z těch cest, jedna z těch cest. Potom z 800 60 milionů eur jsme předepsali až do roku 2020 pro řešení hospodaření s odpadem. Čili ty možnosti už tady jsou. Existují plány pro hospodaření s odpadem, které se týkají hnoje, eh, hospodaření s hnojivy a je tady velká průmyslová symbioza, kde můžeme zároveň chránit naše eh, vody a eh, vytvářet přidanou hodnotu a pro výrobu a pro budování eh, moderního průmyslu z hnojivy. Děkuji. <clears throat> Nyní nás čeká druhé kolečko otázek. Takže teď prosím každého, omezte se pouze na jednu minutu. Nejprve paní Švéca. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji, pane Katajnene. Pokud chceme dosáhnout cílů oběhového hospodářství a cílů pařížské dohody, Očekáváme, že budou schváleny potřebné legislativní akty, ale tím, tím celý ten příběh nekončí, tím naopak pouze začíná. Evropská agenda o bezpečnosti říká, že jsou zde konkrétní trestné činy proti životnímu prostředí a také zdůrazňuje, že Evropská komise také chce, by měla posílit celý, celý tento systém regulační i um, represivní. Eh, v celé řadě členských států ještě existují tyto problémy, které mohou ohrozit eh, cíle. Takže chce komise připravit nějaké speciální měření, která mají bojovat třeba s tím, kdy podniky porušují předpisy v oblasti životního prostředí v rámci toho legislativního rámce. A ještě má další otázka, ta se týká pozitivních věcí je zde vlastně 8 milionů nových pracovních míst, nebo volných pracovních míst, i když zde, máme zde tedy novou agendu pro nové dovednosti pro Evropu a pak zde máme také i ten nový Evropský sbor Solidarity. To jsou pracovní místa, která se zaměřují na mladé lidi, ale chci se zeptat, zda to bude mít dopad e, na navýšení zaměstnanosti ve všech členských státech. Plánuje komise třeba nějaké speciální e, opatření pro členské státy, kde je vyšší zaměstnanost než jinde. A protože jsou člen, velké rozdíly mezi členskými státy, někde je ta nezaměstnanost nízká, takže chce komise mm, připravit nějaké nástroje, které by se zaměřily na to, aby ta situace se trošku srovnala, aby ty rozdíly nebyly tak propastné. E, ano, takže vy jste dnes měla položit dvě otázky. Dobře. Nyní pan Leinen. Pane místopředsedo, právě jste hovořil o tom, že oběhové hospodářství je megaprojekt, který vede k transformaci našeho hospodářství. Ano, to je samozřejmě eh, epochální téma, protože musíme snížit spotřebu našich zdrojů. Vím, že jste byl v Číně a v tomto ohledu eh, máte kontakty s Čínou a před několika týdny jsem dokonce upozornil, uh, uspořádal uh, společně s Čínou konferenci pokud jde o eh, určitý typ designu v této oblasti. A oni nám říkali, že za pět let nás předhoní, protože eh, oni velice investují eh, do oběhového hospodářství. A vy jste také hovořil o koncepci ekodesignu a to si uvědomujeme. Uvědomujeme si, že už při eh, designu produktu je možné mnohé získat, protože potom můžeme zohlednit eh, to, aby ten produkt šel opravit, aby eh, měl dlouhý životní cyklus, aby tam bylo co nejméně odpadu. Takže co tady můžeme očekávat, pokud jde o ekodesign? Já se donívám, že je tady obrovský potenciál a průmysl v Evropě je ochoten tento krok směrem k inovaci učinit. Thank you very much. Paní Višněvská, ta už mluvila, nebo tam není, takže pan, paní... Eh, Pane komisaři, um, vážení kolegové, Eh, chtěl bych vám eh, opravdu pogratulovat eh, za to, že tak výrazně řešíte endokrinní disruptory a že hovoříte tak, jak hovoříte. Líbí se mi, že hm, také Evropský parlament a výbor pro Envy tady chtěl vyvinout určitý tlak a nese to ovoce. Tady poprvé slyšíme, že pan komisař takovým způsobem hovoří o této vůli Evropské komise bojovat proti endokrinní kulturních disruptorech, takže skutečně eh, velká pochvala. Dále, pane komisaři, eh, plítvání potravinami. Vůbec jste o této otázce nehovořil. Přesto se donívám, že je to naprosto prioritní záležitost, protože 89 ehm, eh, milionů tun je, mm, to je číslo potravin, které jsou vyplýtvány a eh, do roku 2020 to bude ještě horší. Takže já mám pocit, že to, že tady tyto věci neřešíme, je nezodpovědné. Tady je potřeba stanovit si cíl snižovat plýtvání potravinami o 30 do roku 2025 um, a um, potom 14. března 2017 tady byly přijaty tyto cíle a mě by zajímalo, jestli Evropská komise podporuje tento návrh. Děkuji, pan Florenc. Pane předsedo, děkuji. Nejen dnes, ale i včera jsem bedlivě naslouchal uh, všemu, co zaznělo a mohu podpořit eh, a zdůraznit vše, eh, co tady zaznělo. Eh, směrnice o vodě to se dostala k soudu a to je také správně. A slyším, jak tady všichni kolegové hovoří o vodě a já jsem velmi rád, že můj podnik je v zóně ochrany vody a my máme obrovské problémy, eh, pokud jde o léčiva ve vodě. Co Evropská komise dělá v této otázce? Protože eh, zátěž léčivy ve eh, vodách, to je velmi závažná otázka a Moje polská kolegyně, to je tady, prosím, pryč. Já nevím, oč tady kolegům jde, prosím, neměňte svou strategii, pokud jde o hnojiva hnojiva eh, je eh, vědecká výzva v zemědělství, já to vnímám také tak. A pokud jde o ty ehm, hodnoty kadmia, tak ty nemůžeme přece zvyšovat. Prosím, eh, zůstaňte pevný, tady to přichází z nějakého eh, nežádoucího směru, kde vlastně eh, se pracuje se šrotem a tam eh, zkrátka, protože to přichází z místa, kde je šrot levný, tak je tam hodně a takže prosím, držte se toho pevného postoje a nenechte zvyšovat ten limit kadmia. Další řečník. Děkuji, denní Pandalas. Mm, děkuji, pane předsedo, já jsem zde, Pandans. Já se chci zeptat na cíle udržitelného rozvoje. Samozřejmě mm, jsem slyšel, že komise o tom hovoří velice vřele, to je dobré. Také e, se v lednu poprvé setká ta platforma, která, kde budou zastoupené různé současné strany. Ale co se týče té agendy pro růst a pracovní místa, jaká má komise konkrétní plány, aby se soustředila na ekonomiku, společnost, e, životní prostředí i v zprávu? zejména s tím, až se bude sestavovat rozpočet Evropské unie do dalších sedm let. Má komise nějaký další konkrétní plán, kdy v tom bude také parlament, eh, jakou bude mít parlament v tom hrát roli? Protože máme, slyšeli jsme mnoho takových povzbudivých slov, ale zatím tam nejsou žádné závazky ze strany komise, žádné <clears throat> závazná slova, takže zda byste k tomu mohl něco říci. Děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo. Tak ještě paní Dalej. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám vás, pane komisaři. Chtěla bych prohloubit otázku eh, pana Parňo, pokud jde o plítvání potravinami. Kdy budeme mít návrh eh, nějaké metodiky, pokud jde o vypočítávání eh, plítvání s potravinami? Protože tady nejde o to, abychom navrhovali nějaké věci, pokud jde o plítvání. My potřebujeme nejprve definici a metodu. Potom teprve můžeme něco navrhnout. Děkuji. Konec choda. Dank u wel. Ik, uh, ik heb een vraag uit, uh, uit Nederland. Hoe zit het nu precies? Děkuji za slovo. Paní Schreier Pěrek, já mám otázku za něco zemí. Chci se zeptat na bioplyn. A Chroningen. Takže můžete říct si pár slov o bioplynu, protože to je, nebo chci se zeptat, zda to je nějaké důležité téma, nebo zda tam vidíte nějaké nové příležitosti. Ano, děkuji. Takže tím se končí to první kolečko a teď dám vám slovo panu komisaři. Eh, ano, děkuji za slovo. Takže za prvé, co se týče těch eh, trestních činů um, pro porušování pravidel pro ochranu životního prostředí, máme tedy různé systémy, které se zabývají všemi druhy trestních činů, komise nemá žádný návrh ani neuvažuje nad tím, že by ještě přišla s nějakými novými opatřeními, které by se týkaly trestních činů v oblasti porušování předpisů životního prostředí. Vím, že se jedná o problém. V některých případech také třeba dochází k, k velkému objemu korupce v této oblasti, ale my nerozlišujeme nějaké speciální kategorie trestných činů, takže nechystáme nějaká další opatření pro nějaké zvláštní druhy trestných činů. Ehm, stíhání mm, trestných činů je v rukou příslušných orgánů členských států a můžeme maximálně tak třeba šířit osvědčené mm, postupy, anebo třeba upozorňovat na nějaké Eh, zvlášť eh, výrazné případy, kdy došlo k nějakému trestnému činu v oblasti porušování pravidel životního prostředí. Za druhé, ty rozdíly mezi členskými státy. Ano, to je pravda, ale naštěstí se ten trend obrací, obrací se to k lepšímu. Pokud se podíváte na situaci v celé Evropské unii, tak zaměstnanost je vlastně úplně nejvyšší, jaká kdy byla, což je pozitivní. Co se týče nezaměstnanosti, tak ta je zhruba na stejné úrovni, jako bylo asi v období 2008-2009. Ale to eh, samozřejmě neznamená, že by to nebylo tak, že v některých státech by to nebylo horší nebo lepší, nebo že by v některých zemích snad nebyly ty zranitelné skupiny osob, které jsou vyčleněny, jsou hodně mm, odsunuty z toho pracovního trhu. Takže, co komise chystá v této oblasti? Komise chce využít proces evropského semestru, eh, také doporučení pro jednotlivá země a růst o stabilitě a růstu, pakt o, sta, pakt o stabilitě a růstu a mm, to jsou věci, které máme k dispozici. Mohu vás ujistit, že máme mnoho příležitostí, jak pomáhat členským státům ale zároveň nemůžeme za členské státy provádět eh, reformy. Naštěstí se ekonomická situace v Evropě stabilizovala, náš vnitřní trh je dobrým způsobem, jak podporovat růst i vytváření pracovních míst. Pan Leinen zmínil Čínu. Čína může pro nás být dobrým partnerem v oblasti oběhového hospodářství, protože oni teď opravdu potřebují řešit výzvy v oblasti životního prostředí, které jsou ještě větší než ty, kterým čelíme my. A vzhledem k tomuto faktu můžeme si uvědomit, že třeba Čína může být dobrým trhem pro eh, různá evropská technologická řešení, ale zároveň můžeme vytvořit i určitý společný trh Číny a Evropské unie pro nové technologie. Čína usilovně pracuje na, eh, ve věcech oběhového hospodářství. A já ji vidím, já ji vidím jako potenciálně jednu z, nebo to oběhové hospodářství vidím jako oblast, kde je velký potenciál pro spolupráci. To znamená oběhové hospodářství, změna klimatu, mm, ochrana životního prostředí, to jsou zcela jistě odvětví, v nichž můžeme spolupracovat. Dále, ekodesign, děkuji, že jste upozornil na tuto věc. Máme k tomu velice pragmatický přístup. Naším cílem je rozšířit um, všechny věci. Chceme posilovat trvanlivost výrobků, chceme posilovat to, aby ty výrobky se daly opravit. Nyní probíhají konzultace se zúčastněnými stranami, chceme zjistit, uh, jaký je jejich názor, co by bylo zapotřebí udělat, co je proveditelné a jak můžeme pozměnit regulační rámec <clears throat> tak, abychom pokryli více dimenzí Mm, celé té myšlenky ekodesignu. Já sám, eh, pro mě je to velice zajímavé téma. Například ta možnost eh, opravovat eh, výrobky. To je věc, která, která zajímá mnoho, Evro, mnoho Evropanů. Pokud vám spadne na zem třeba váš mobilní telefon a rozbije se sklo, tak je dost těžké, aby vám to někdo opravil. Takže to je pouze takový jednoduchý příklad. Bohužel tedy v této chvíli nemohu jmenovat, nebo, nebo vám, vám nemohu dát žádné, žádné přísliby, jaké konkrétní změny přineseme do konce tohoto mandátu. Nicméně směrnice o ekodesignu je vynikajícím nástrojem, a projevila se její velká efektivita v tom, jak zlepšit energetickou účinnost. A také, jak vy sám jste zmínil, je to rovněž myšlenka, kterou velice dobře přijali průmyslové obory. Jediný problém s touto legislativou je to, že to mm, někdy bývá eh, špatně pochopeno, tato legislativa ale teď mám pocit, že se to přece jenom mění, to porozumění, nebo to chápání té myšlenky, protože i průmyslové obory a spotřebitelé o tom stále hlasitěji mluví. Nyní, potravinový odpad. Na to byly položeny dva dotazy. To je další oblast, v níž eh, spolupracujeme se zúčastněnými stranami Chceme totiž pochopit, jaká bude ta odpovídající úroveň, jak měřit potravinový odpad, odkud vlastně pochází potravinový odpad. Už víme, že to je z zemědělství, z průmyslu, z maloobchodu, z velkoobchodu, máme zde třeba odpad z restaurací a tak dále. Takže jak vůbec změřit objem tohoto odpadu, který tvoří potraviny a jak vysledovat všechny ty toky tohoto odpadu. Takže to bude úplně ta první nejdůležitější věc, které se budeme věnovat. A pak, po té, co všechno definujeme, budeme moci přijmout politické koncepce, abychom zabránili uh, tomuto objemu odpadu. Takže nyní probíhají konzultace se zúčastněnými stranami. Pan Florence položil dotaz, který se týkal zavlažování. A hovořil, a hovořil také o tom, že voda obsahuje různé, mm, různé zbytky léčiv. Z toho důvodu také nyní provádíme mm, novelizaci právní úpravy. E, týkalo se to vlastně těch, těch hnojiv, a také se chystáme i na tu iniciativu, která má hovořit o e, druhotném využívání e, odpadních vod e, komunálních, z komunálních použití. Je zapotřebí nejprve stanovit standardy, za jakých je ta voda nezávadná pro lidskou spotřebu. Chtěla bych ještě něco říci k té směrnici o hnojivých prostředcích, o hnojivých výrobcích. Myslím si, že zde panuje mnoho takových neporozumění ty eh, hnojiva, ta hnojiva, některá hnojiva budou mít nižší eh, obsah kadmia, ty, budou, ty se budou moci, eh, ty se budou moci um, prodávat v celé Evropské unii. A pokud budete mít nějaká hnojiva, která mají ty vyšší hodnoty, tak se budou moci stále prodávat třeba ve vaší zemi, ale my bychom chtěli uh, celkově snižovat někdy je to těžké, nevím, kam, vlastně jaký, jaký má být ten cíl. Možná si myslím, že bychom měli přizvat někoho z rady a probrat jednu věc za druhou a všechno vlastně vysvětlit, vysvětlovat, jaké jsou ty hlavní problémy, jaké jsou ty hlavní otázky, protože já si myslím, že nakonec není tak úplně těžké tomu porozumět. Také jste hovořil o plnění cílů udržitelného rozvoje a o tom, že je nutné také mm, vytvářet pracovní místa, usilovat o udržitelný růst. A ptal jste se, zda Evropská unie dosáhne těchto cílů. Já si myslím, že bychom se neměli na to dívat pouze mm, z toho pohledu cílů udržitelného rozvoje, že bychom to měli brát globálně. Máme zde například i víceletý finanční rámec, budeme si stanovovat priority. Teď hovořím o tom oběhovém hospodářství, pak jsou zde další oblasti politiky, které v podstatě provádějí ty, ta opatření, která mají vést k splnění cílů udržitelného rozvoje. Takže pokud Evropský parlament není přímo v té platformě pro eh, cíle udržitelného rozvoje, tak to neznamená, že by se vlastně vůbec o tom nepodílel, protože se podílí na všech jiných aktivitách, které mm, vychází z těchto cílů. Tak, další dotaz se týkal bioplynu. Zde hovoříme o tom balíčku obnovitelných energií. Já se domnívám, že bioplyn bude hrát zásadní roli v budoucnu. Jedná se pouze o dvě věci. Za prvé, je nutné, abyste byly technologické inovace, které je nutné nejprve připravit, i když už je to na dobré cestě, už jsou téměř hotové. A pak je také důležité si uvědomit, že eh, nebo další otázku je také, jak potom, jaké příležitosti nám tyto nové technologie otevřou. Takže za prvé regulační rámec a za druhé informovanost. To jsou zatím takové velké překážky. Ale myslím si, že bioplyn zcela jistě bude mít velkou úlohu v té následné budoucnosti v těchto oblastech. Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za pozornost a děkuji za všechny dotazy. Doufám, že naše spolupráce bude pokračovat a samozřejmě pokaždé, když budete chtít pro, prodebatovat nějakou věc, tak se na mě můžete obrátit. Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme, pane místo předsedo. Děkujeme za vaši účast. Počítáme s vámi, jako vždy. A také děkujeme i za to, že jste řekl, že s naším výborem chcete udržovat pevné styky. Děkujeme. Teď si uděláme malinkou přestávku, 10 minut. Hello, everyone. Let's start with the vote. Eh, začneme hlasovat. Zahájíme hlasování zprávou paní Grostet. mohli by prosím ti, kdo tady pozorují hlasování, eh, se utišit? Máme tady zprávu paní eh, Grostet. Test proporcionality před přijetím eh, nové regulace povolání. Budeme hlasovat společně unblock o několika pozměňovacích návrhů. Zích, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 61, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen. 62, kdo je pro, eh, Pozměňovací návrh 62, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68, bude pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 70, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Poslanecí návrh 67, kdo je pro? Proti? Eh, špatně jsem viděla, takže ještě jednou. 67, kde je pro? Proti? Zdrželi se schváleno? 71. Sedmdesát tři. Omlouvám se. Sedmdesát tři, kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout? 75, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout? 76, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77, eh, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 78, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 79, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 80, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 81, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 82, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 83, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 84, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 85, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 86, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Um, ehm, 87 pro, proti, zdrželi se, schváleno, ale raději to ověříme, protože jsem to neviděla jasně. Zahajuji hlasování, končím hlasování a je to schváleno. 89, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 90, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 91, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 92 a 93 společně. Pro, proti, zdrželi se zamítnut. 95, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 98, kdo je pro, proti. 98, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 99, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 102, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 103, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Sto šest. Sto pět. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. 106, 107 společně, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. 108, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 109, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 110, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 111, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 112, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 113, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 114, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Je to schváleno. Ověříme? Zahajuji hlasování a končím hlasování. A tady byla velmi těsná většina pro. 116, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 117, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 120, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 121, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 122, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 123, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 5, pro, proti, drželi se, zamítnut. 6, pro, proti, drželi se, zamítnout. 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 12, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 16 pro, proti, pro 16, proti, zdrželi se, ověříme. Hlasování u konce. Zamítnout. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. přeskočíme na 21, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 22, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23, padá, 24, kde je pro, pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 32 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 34, kde pro, proti, zdrželi se zamítnout. 35, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 36, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 37, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 38, kde pro, proti, zdrželi se zamítnout 39 pro, proti, zdrželi se zamítnout 40, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 41 pro, proti, zdrželi se zamítnout 42, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 43, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 44, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 45, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 46 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 48, kdo je pro, proti, zdrželi se eh, Zkontrolujeme 48, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 50 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 51 pro, proti, zdrželi se schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se schváleno. 53 kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 54 kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 57 bude pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 58 kde pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 60 kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Závěrečné hlasování eh, elektronické, zahajuji hlasování. A tímto je hlasování u konce. A bylo schváleno. Blahopřeji. Blahopřeji zpravodaji. Uh, next item. A další bod je hlasování o zprávě paní Childers, provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením. Začínáme pozměňovacím návrhem 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 15 pro proti, držel se, přijato. dva, tři, kompromis dva, promiňte, pro, proti, zdržel se, schváleno. 26 pro, proti, zdržel se, přijato. 17 pro, proti, zdržel se, přijato.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 zdržela se přijato, 32 pro, proti, zdržela se přijato, 34 pro, proti, zdržela se přijato, 35 pro, proti, zdržel se přijato, 36 pro, proti, zdržel se přijato, 37 pro, proti, zdržel se přijato. Zdržel se? Takže to zkontrolujeme 37 elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 38 pro, proti, zdržel se přijato, 39 pro, proti, zdržel se přijato, 40 pro, proti, zdržel se přijato, 45 pro, proti, zdržel se přijato, 41 pro, proti, zdržel se přijato, 42 pro, proti, zdržel se přijato, 47, 47 pro, proti, zdržel se přijato, 53 pro, proti, zdržel se přijato, 43 pro, proti, zdržel se přijato, 44 pro, proti, zdržel se přijato, 46 pro, proti, zdržel se přijato, 48 pro, proti, zdržel se přijato, 49 pro, proti, zdržel se přijato. No, radši to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 48 pro, proti. A my, omlouvám se, říká paní předsedkyně 50. Pro, proti, zdržel se, přijato 52 pro, proti, zdržel se, přijato 54 pro, proti, zdržel se, přijato No, kontrola. 55 kontrola. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 55 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 56 pro. Proti. Zdržel se. Kontrola. 56 kontrola. spoždění. Ukončí hlasování a bylo to zamítnuto. 57. Pro, proti, zdržel se, přijato. 58 pro, proti, zdržel se, přijato. Oddělené hlasování, 60. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis jedna pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh dva pro, proti, zdržel se, přijato. tři pro, proti, zdržel se, přijato. deset druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. čtyři kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 5 pro, proti, zdržel se, přijato 6 pro, proti, zdržel se. Tak to zkontrolujeme. Zahoji hlasování. Zamítnuto. 7 pro proti, zdržel se, přijato 8 pro, proti, zdržel se, přijato 11 pro, proti, zdržel se, přijato 12 pro, proti, zdržel se, přijato 13 pro, proti, zdržel se, přijato. Takže teď závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Srdečně blahopřeji. Um, accelerating clean energy innovation. Vše další uh, hlasování urychlení inovací v oblasti čisté energie. Zpravodajem je pan Eck. Pozměňovací návrh jedna. Kdo je pro? Proti? drželi se? Zamítnuto. Dvojka pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Trojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyřka pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pět. Ne, pětka odpadá. Šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Sedm pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. <clears throat> Osm pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Devět pro? Proti? Zdrželi se? přijato, 10 pro, proti, zdrželi se, přijato, 11 pro, proti, zdrželi se, přijato, 12 pro, jedenáctka byla schválena, je to v pořádku, to ověřit? Ověřujeme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Hmm, jak je to možné? Takže vidím, že opravdu pravice a levice je v tom naprosto rozštěpená. Já jsem se dívala na roce koordinátorů. Myslela jsem, že to tak bude jisté. Takže 12. Kdo je pro? Proti? drželi se, přijato. 13 pro, proti, drželi se, přijato. 14 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 15 <clears throat> pro, proti, drželi se, přijato. 16 pro, proti, drželi se, přijato. 17 pro, proti, drželi se, zamítnuto.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 Mm, vůbec nevidím, jak hlasují EPP, takže prosím, hlasujte. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 24. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 25. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 26. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 27. Pro? Proti? Zdrželi se? zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, ověříme, ověříme 42, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 43 pro, proti, Drželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, Drželi se, přijato. 45 pro, proti, Drželi se, přijato. 46 pro, proti, Drželi se, přijato. A teď přistoupíme k závěrečnému hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Je to přijato. Gratuluji zpravodaji. Další hlasování. Environmental Implementation Review. Takže pros, přeskum eh, provádění v oblasti životního prostředí. Zde jsou, takže teprve 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se um, schváleno. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 26. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout. 27 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 28 bude pro, proti, zdrželi se zamítnout. 29 bude pro, proti, zdrželi se schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 31 kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 32 kde pro, proti, zdrželi se schváleno. 33 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 34, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pardon, zamítnout. 36, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. 37, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnut. 38, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 39, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 40, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 41, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 42 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se zamítnout 44, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 46, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Schváleno, říká paní předsedkyně 47, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno 48, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno 49, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnut 50, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnut 51, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnut 52, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 54, kdo je pro, proti, eh, zdrželi se zamítnout. 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 pro, proti, eh, zdrželi se, přijato. 58, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 59, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 60, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 61, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 62, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 63, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 64, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 65, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 66, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 67, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 70, kdo je pro, proti, eh, zdrželi se schváleno 71, kdo je pro, proti 72, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 73, pro, proti, zdrželi se zamítnut 74, pro, proti, zdrželi se elektronicky protože jste málo zvedali ruce. 75. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 76. Kdo je pro? Proti. 76. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 77. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, omlouvám se, bylo to zamítnuto. Chtěla jsem říci, že byl zamítnut. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Poslanecí návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pět, Kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Šest, Ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. Sedm, Kde je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 8 a 15 společně, kde pro, proti, zdrželi se schváleno 9, kde e, pro, proti, zdrželi se zamítnuto 10, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto 11, kde pro, proti, zdrželi se schváleno 12, kde pro, proti, e, zdrželi se zamítnut. 13 ve dvou částech. První část, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme 16, zahajuji hlasování. A uzavírám hlasování. Bylo schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. Konečné hlasování, které proběhne elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A bylo to schváleno. Takže blahopřeji. Thank you very much. Next uh, and last. Teď poslední hlasování. Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství. Máme tady pět spoluspravodajů rovněž. Začněme osmičkou. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Devět. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Deset. Pro, proti, zdržel se, při... Ještě jednou. 10 pro, proti, zdržel se, přijato. 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdržel se, přijato. 13 pro, proti,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 27 pro, proti, zdržel se přijato, 27 pro, proti, zdržel se přijato, 28 pro, proti, zdržel se přijato, 29 pro, proti, zdržel se přijato, 32 pro, proti, zdržel se přijato, 33 pro, proti, zdržel se přijato,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 proti, zdržel se. To kontrolu zkontrolujeme. 39 elektronicky. Ukončuji hlasování. Přijato. 39, část 2 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdržel se přijato, 42 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 43 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 44 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 45 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 46 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 47 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 48 pro, proti, zdržel se přijato, 49 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 50 pro, proti, zdržel se přijato, 52 pro, proti, zdržel se přijato, 51 pro, proti, zdržel se zamítnuto 73 pro, 73 odpadá a přitom vy jste všichni byli pro, to je škoda, že to odpadá. 53 pro, proti, zdržel se zamítnuto 54 pro, proti, zdržel se přijato 55 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 57. Chcete zkontrolovat 55? Dobře. To je pro. Takže dobře, zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Přijato. 57. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato 58 pro, proti, zdržel se, přijato. Devadesát čas dva pro, proti, zdržel se, přijato. 59 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 60 pro, proti, zdržel se přijato, 61 pro, proti, zdržel se přijato, 62 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 63 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 64 pro, proti, zdržel se přijato, 66 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 60 8 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 67 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 65 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 69 pro, proti, zdržel se přijato, 70 pro, proti, zdržel se přijato, 71 pro, proti, zdržel se přijato, 72 pro, neodpadá, takže 75 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 76 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 74 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 77 pro, proti, zdržel se přijato, 81, část 1 pro, proti, hmm. zdržel se přijato, čas 2 pro, proti, zdržel se přijato. 81 čas 3 pro, proti, zdržel se přijato. čas 4 pro, proti, zdržel se přijato. 79 pro, proti, zdržel se přijato. 78 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 80 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 81 pro, proti, zdržel se 81 pro, znovu prosím, proti, zdržel se přijato. To byla pátá část, čestá část pro, proti, zdržel se přijato. 82 pro, proti, zdržel se přijato, 83 pro, proti, zdržel se přijato, 84 pro, proti, zdržel se přijato. 85 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 87 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 87 pro, proti, zdržel se. Znovu 87 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 88 pro, proti, zdržel se, přijato 89 pro, proti, zdržel se, přijato 91 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 92, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto 93 pro, proti, zdržel se zamít, eh, zamítnuto 94 pro, proti, zdržel se zajím, zamítnuto 95 pro, proti zdržel se zamítnuto 96 pro, proti zdržel se zamítnuto 97 pro, proti zdržel se znovu prosím 97 pro, proti zdržel se přijato 98 pro, proti zdržel se přijato 99 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, stovka pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 101 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 102 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 103 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 104 a 105 dohromady pro, proti, zdržel se zamítnuto, 107 pro, proti, zdržel se, pro, proti, zdržel se, přijato, část 2, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato, 108 pro, proti, zdržel se přijato. 1,09 pro, proti, zdržel se přijato. 1,10 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdržel se přijato. 3 pro, proti, zdržel se přijato. 4 pro, proti, zdržel se přijato, pět pro, proti, zdržel se přijato, šest pro, proti, zdržel se přijato, sedm pro, proti, zdržel se přijato. Konečné závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování a bylo to přijato. Shen. Ukončili jsme hlasování. Takže jsme tím vlastně ukončili i dnešní jednání. Uvidíme se příští týden 19. října. Chtěla bych ještě požádat koordinátory, aby zůstali, protože schůze koordinátorů se bude konat hned teď. Děkuji.